s vysvětlením hlasování. Nejprve paní Harkin o Evropském fondu pro strategické informace. Děkuji mnohokrát. Já vítám Evropský fond pro strategické investice. investice. Ten může pomoci nastartovat investice a růst v Evropské unii během nadcházejících let. V loni v listopadu byl tento fond spuštěn a Evropský parlament nesehrál svou roli v tom, že tento proces posunul dopředu a zahájení tohoto fondu schválil. Vložili jsme tam řadu pozitivních změn, tak aby více peněz šlo do horizontu 2020 a nástroj k propojování Evropy. Jsem velice ráda, že Irsko předložilo řadu projektů prostřednictvím Evropské investiční banky i Evropské unie. Například 14 center primární péče, to je jeden projekt, který má potenciál, že bude podporován právě z tohoto fondu. Některé tyto kliniky primární péče jsou v

důkladně zodpoví. dámy a pánové přeji vám hezký večer a šťastnou cestu domů. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Harkin. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem volila po zprávou přeskum rámce pro zprávu ekonomických záležitostí, protože si myslím, že flexibilita že tady tohoto oblast by měla být eh, upravována Evropskou komisí. Já jsem si ráda přečetla návrh a sdělení Evropské komise týkající se flexibility v rámci tohoto paktu. S některými irskými kolegy jsme v podstatě jediní, kteří aktivně hovořili s irskými občany a žádali je, aby během minulého referenda hlasovali pro fiskální dohodu. To znamená, že ta pravidla, která jsme hlasovali, by měla být dodržována. A z toho důvodu tedy podporuji to, co v této zprávě je, že by Evropská komise měla vysvětlit, kde existuje prostor pro flexibilitu, protože to musí být jasné a předvídatelné. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Balčo. Pan Balčo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, za slovo. V říjnu 2008 pan Sarkozy, francouzský prezident, navrhl nový systém eh, zprávy hospodářství. V podstatě to bylo, jako by se měl vytvořit nějaký superstát, ale pak to najednou přejmenovali a začali tomu, začali tomu říkat eh, zpráva hospodářských věcí. Ale výsledek je stejný. Členské státy se vzdávají své svrchovanosti v hospodářských a rozpočtových záležitostech. Návrhy rozpočtů národních, členských, národních rozpočtů členských států jsou diskutovány v parlamentu. Skoro musí být pozváni všichni komisaři eh, do národních parlamentů, jako by je měli pod kontrolou a jako by měli řídit eh, přípravu národního rozpočtu a to ve jménu demokracie. Z toho důvodu jsem nepodporoval tuto zprávu. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Mamikins, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dnes jsme hlasovali o zprávě mojí kolegyně Pervanš Bereš. Vidíme, co se dnes děje v Řecku a krize eurozóny přivedla mou zemi od roku 2002 do roku 2011 tomu, že zažila stejné zkušenosti u nás v Lotyšsku. Krize ještě není překonána, ale Skutečnost, že Lotyšsko údajně překonalo krizi, nevyplývá z pomoci Evropské unie. Můžeme za to děkovat pouze lotyšskému lidu, protože se o 10% zkrátili uh, důchody, snížily se platy učitelů, ale řecká vláda něco takového vůbec nedělá. Musíme nalézt lepší modely pro řešení krize, ale musíme hledat také kompromisy na všech stranách a proto jsem také podpořil zprávu Prvanš Bereš, protože je to taky takový kompromis. Děkuji mnohokrát. Děkuji a tím končím.